Evropského parlamentu. Takže to jsou opravy podle článku 216. Mám pro vás ještě další oznámení, dámy a pánové. A to toto. 22. září eh, se odehrála velice důležitá akce pro Evropskou unii. Jednalo se o 66. Eh, Všeobecné schromáždění OSN a bylo to poprvé, kdy eh, hovořil stávající předseda Evropské rady za Evropskou unii jako celek. To je velice, důležitá, velice důležitý milník. Dvacátého 21. září eh, přišel o život Troy Davis. Trest smrti je nehumánní a nepřijatelný. A jménem Evropského parlamentu prohlašuji, že se stavíme jednoznačně proti trestu smrti. Trest smrti jsme eh, odsoudili eh, při mnoha příležitostech eh, bez ohledu na to, zda k rozsudkům došlo v demokratických zemích nebo v nedemokratických zemích, jako je například Irán, kdy byl například popraven 17-letý chlapec Alimor Sultan. Byl popraven oběšením. Poprava nezletilého je porušením mezinárodního práva. Evropská unie se vždy staví proti trestu smrti a bude to tak vždy i do budoucna. Toto zkrátka není správný způsob spravedlnosti. A nakonec jedno oznámení týkající se eh, našeho zkráceného zaseda- eh, tohoto týdne našich zasedání. Tento týden je velice důležitý, protože budeme hlasovat o balíčku Sixpack, což je veliký triumf kterého jsme dosáhli. Dokázali jsme, že e, společenský přístup je přístup správný, pokud jde o reakci na krize. E, toto úspěšné, nakonec úspěšné vyjednávání trvalo celý rok a krize, kterou se balíček Sixpack zabývá, se mezi tím prohloubila. Já si myslím, že potřebujeme najít nějaký rychlejší postup pro případy, kdy jednáme o takovýchto zásadních tématech. My jako legislátoři musíme být schopni reagovat rychle. Samozřejmě se to netýká všech legislativních opatření, pouze některých vybraných. Tímto se budu zabývat při diskusích s předsedy jednotlivých politických frakcí zde v parlamentu a e, také z předsedy, z, e, z předsedy stálých výborů, zejména těch výborů, které se zabývají legislativními postupy. A jak doufám, e, tedy samozřejmě to v současnosti pouze návrh z mé strany, doufám, že se nám podaří vypracovat návrh nějakého nového postupu. Také bych rád připomněl, že ve středu pan předseda Barroso bude přednášet svůj projev o stavu Unie a představí Eh, plán práce komise na příští období. Očekáváme legislativu, která se bude zabývat krizovou situací a tuto legislativu musíme přijmout co nejrychleji, tak aby se nám podařilo dosáhnout zlepšení hospodářské situace u nás v Evropě, situace u nás na trhu, tak abychom vyslali signál našim občanům, že eh, i přístup našeho evropského společenství je dostatečně pružný, pokud jde o přijímání legislativy. Zítra poprvé bude eh, probíhat eh, setkání s panem Jean-Claudem Junckerem, který bude odpovídat na dotazy. Samozřejmě budou, bude prostor i pro dotazy eh, na pana předsedu Barosa a paní Eštnovou. Toto je zcela nová věc, jedná se o úplně nový způsob zastupování našich občanů v krizové situaci. Baronka Eštnová se rovněž bude účastnit zítřejší debaty, eh, rozpravy o samitu o východním partnerství, který pak proběhne 29. září ve Varšavě. Vyzývám vás, eh, vážení kolegové, abyste se těchto rozprav zúčastnili. Jsou to rozpravy naprosto klíčové. A rádi bychom, aby diskuse, která zde na poli parlamentu bude probíhat, byla brána vážně. Musíme totiž svým občanům ukázat, že jsme aktivní eh, a že se o tyto rozpravy zajímáme jako parlament. To je tedy má osobní výzva